Okay. Well. Dobrý den, vítejte, vítejte všichni na schůzi. Začneme, <laughs> poněvadž tady paní předsedkyně také má pár sdělení. Za prvé přijetí programu. Nevidím, že by někdo něco namítal, pořád je dáně přijat, tudíž o sdělení předsedkyně. Eh, především se to týká trialogu, především 16. Eh, eh, listopadu ve Štrasburku se konal trialog o time there was discussion of... Eh, a kdy jsme diskutovali o všech datech, které je třeba zakotvit v dokumentu, takže je to téměř vyřešeno. Komise se zavázala, že předlaží dvě prohlášení. Za prvé tedy o právech fondu a potom nakonec ten konečný trialog snad eh, vyřeší ještě ty detaily v textu a eh, mělo by to být 29. listopadu. The deposit guarantees... Pokud jde o e, ty záruky za depozita, takže 15. listopadu se konal první dialog, první kroky rady směrem ke kompromisu byly přijaty parlamentem jako základ pro další vyjednávání. Také i bylo rozhodnuto, že zahájíme diskuze na technické úrovni. Seznam technických problémů o tom již diskutovala delegace EP EP a předala to komisi a radě. Další zasedání o, na technické úrovni již byla naplánována. E, pokud jde o směrnici MIFID, tak e, zpravodaj pan Ferber včera zahájil eh, konzultace na základě dotazníku, aby informoval eh, výbor o revizi MIFIDu a i eh, stínoví zpravodajové se mohli vyjádřit. Je to k dispozici na webovské stránce výboru Econ, kdy všichni dotčení jsou vyzváni, aby poslali své odpovědi. To neznamená pouze členové výboru, ale znamená to kdokoliv koho to zajímá. Takže přes sekretariát reagujte do 13.1.2012 eh, a tyto odpovědi budou dány k dispozici všem členům, kteří pracují na novelizaci směrnice MIFID a bude to tak zveřejněno. Také i nás čeká veřejné slyšení o MIFIDu a to 5. 12. E, a již nyní se připravuje finální program a seznam řečníků, což bude i hned, jakmile to bude hotovo, rozesláno. Také bych chtěla mm, vám sdělit, že odpolední e, zasedání výboru 29. listopadu bude zrušeno e, a program, který se plánoval na tu schůzi, bude probrán dopolednem a mm, návrh programu brzy dostanete předpokládám, že eh, eh, takže tak eh, budeme moci odpoledne konat trialog, protože zde budou příslušní členové k dispozici a mm, takže to je konec sdělení paní předsedkyně a nyní je to velké potěšení zde přivítat pana komisaře Almuniu, který jsem přišel, aby si s námi vyměnil názory o hospodářské soutěži. Minule jsme o tom diskutovali 22. září a mm, mm, pořád ještě čekáme, jaký bude termín příští rok, ale nicméně dávám slovo panu komisaři, aby nám podal aktuální informace o záležitostech týkajících se hospodářské soutěže. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Mm, velice stručně přednesu úvod, který se týká bodu hospodářské soutěže, které spadaly do programu komise na rok 2012. A mm, také samozřejmě potom v diskuzi s vámi e, e, e, vám budu schopen předat další informace, které se týkají naší politiky hospodářské soutěže. Když já a moji kolegové v komisi jsme byli požádáni, abych jsme, abychom předložili určité iniciativy eh, pracovního programu komise na příští rok, tak jsem se domníval, že, že eh, eh, že přijmeme všechny iniciativy a že tedy příštích 12 měsíců se musí týkat především potřeby zlepšit podmínky eh, v EU, tak abychom eh, opět nastartovali udržitelný růst. Hospodářská soutěž a politika s tím spojená eh, je hm, důležitým tématem, to pořád platí právě proto, aby jednotný trh byl co nejvíce otevřený, aby na něm nebyly překážky, aby to byl trh, kde hospodářská soutěže bude vycházet ze zásluh daného soutěžitele a ne z nějakých privilegií a z nějaké nekalé soutěže. Ale v této těžké době myslím, že to platí ještě o mnoho více. Hospodářská politika je klíčový nástroj a proto, abychom mohli eh, prohloubit vnitřní trh, musí to být nástroj, který nám i pomůže zvýšit růst a konkurenceschopnost a musí to být nástroj i pro naše subjekty, firmy, především pro ty malé podniky, eh, aby mohly eh, těžit z nových příležitostí. Politika hospodářské soutěže v době krize, a to především teď, je e, e, právě e, nejlepším nástrojem pro podniky, protože zlepšuje jejich efektivitu, připravuje naše podniky pro globální hospodářskou soutěž a podporuje inovace. Je pravdou, že v řadě oblastí, a to vy víte velice dobře, protože mm, i vaše pracovní zátěž se hodně zvýšila v posledních letech, Eh, zde regulace je zásadní pro to, abychom splnili vytyčené cíle, ale eh, Samozřejmě hospodářská soutěž je stejně důležitá jako regulace, protože eh, mm, i brání takovým různým praktikám podnikatelů, které by znamenaly nové překážky na trhu je třeba, abychom byli bdělí vůči jakýmkoliv, vím, eh, jakýmkoliv snahám o protekcionismus na eh, trhu a eh, Samozřejmě i především v této době je to velké lákadlo vytvářet takové překážky a v této těžké hospodářské době musíme také i eh, se věnovat těm zralým sektorům, kde může docházet ke koluzi firem, aby eh, se domluvali mezi sebou, což je na úkor odběratelů. A na tomto základě jsme přijali dvě hlavní iniciativy, které hodlám tedy představit zde kolegům, já kolegům tedy v komisi a v parlamentu a dalším partnerům. Je představím během roku 2012 a jsou to iniciativy, které se týkají státní pomoci a e, legislativní iniciativy, které se e, týkají soukromého prosazování politiky hospodářské soutěže. Ale než stručně poreferuji o těchto bodech, tak chci předem poděkovat parlamentu a konkrétně vašemu výboru za konstruktivní dialog, který jsme vedli ohledně reformy novelizace eh, služeb ve veřejném zájmu po dlouhých a dlouhých konzultacích, tak kolegium komise tento předpis přijme příští měsíc na konci eh, prosince reformní balíček již je ve finální fázi a my jsme reflektovali řadu připomínek, které jsme dostali v posledním připomínkovém řízení. Já jsem věnoval velkou pozornost i Simonově zprávě a diskuzi, která proběhla nedávno. Stále ještě jsem ochoten i no, změnit některé aspekty Eh, našeho původního návrhu, abych vzal do úvahy mm, určité vaše argumenty a především eh, musím ještě eh, přeformulovat tu část, která se týká pravidel de minimis, těch prahových hodnot, to se týká jak pravidel de minimis, tak i notifikací a musíme vzít do úvahy všechny ty připomínky, které jsme obdrželi. Zcela i souhlasím se zprávou parlamentu o tom, že je třeba tam zakomporovat více těch sociálních služeb, než to bylo v balíčku z roku 2005 kde eh, byly, bylo zakotveno hodně výjimek z povinnosti notifikace. Kromě tedy této eh, reformy, eh, to bude vlastně mm, první z těch a teď je tedy dovolte, abych s vámi diskutoval o těch iniciativách na rok 2012. A kromě těch iniciativ, tak budu samozřejmě se snažit zracionalizovat i dohled nad státními pomocemi. A příští rok tedy eh, se budu snažit eh, i E, se zaměřit na to, jak státní pomoc přispívá ekonomickému růstu a e, e, těm fiskálním konsolidačním strategiím, které přijala většina členských států. Tudíž chci zahájit širokou diskuzi o tom, jak dotace, tedy státní pomoc, lépe by mohly přispívat růstu a dynamickému vývoji ekonomiky, tedy inovacím, konkurenceschopnosti a zároveň vezmu do úvahy i to, že je třeba, abychom byli přísnější v našich kontrolách nad státní pomocí, která by mohla ohrozit eh, cíle fiskální konsolidace, které se aplikují ve všech členských státech. Eh, v příštích letech eh, se budou stahovat téměř na všechny. A stejně mm, jako jsem to udělal s balíčkem eh, veřejných služeb, tak já tady chci zjednodušit eh, systém kontrol, aby ty postupy byly efektivnější. Určitě budeme mít čas diskutovat o těchto iniciativách a eh, jako vždy jsem ochoten vést co nejširší dialog s vámi a budu se těšit na vaše příspěvky do diskuze. Tak, aby v druhé eh, části mandátu naší komise a mé funkce, abychom byli schopni předložit různé iniciativy, které ale eh, budou reflektovat eh, širší strategické mm, aspekty státní pomoci. Další velká iniciativa na rok 2012 ta se týká práva eh, fyzických a právnických osob se domáhat eh, náhrady škody z titulu porušení eh, protimonopolních předpisů. To je téma, o kterém jsme diskutovali. Já Eh, navrhnou takovou iniciativu komisi a to zrušit eh, ty překážky, které zatím stojí před těmi národními soudy. Eh, je těžké se domáhat náhrady škody a budeme tedy pracovat na těch privátních aspektech této politiky hospodářské soutěže, především na základě judikátu Flyder Evropského soudního dvora, kde eh, je jasné, že evropská legislativa musí tedy mm, eh, eh, musí zajistit efektivní uplatňování práva na náhradu škody a je třeba tedy vyvážit i ta, tedy zájmy všech. Jak víte, soukromé prosazování politiky hospodářské soutěže je propojena s otázkou kolektivních žalob a komise paralelně rozhodne o tom, eh, jak tedy mm, eh, zpracovat připomínky z eh, připomínkového řízení, které proběhlo v posledních měsících, je evidentní, že pokud by zde eh, měly existovat nějaká ustanovení o kolektivních žalobách eh, v protimonopolních předpisech, tak by to muselo být zcela v souladu s principy, které budou zakotveny v horizontálním přístupu ke kolektivním žalobám. A další velice konkrétní témata týkající se státní pomoci. O těch také ještě eh, rozhodneme v příštích měsících, jako například do konce roku hmm, přijmeme rozhodnutí prodloužit eh, ještě o další rok eh, aplikaci zvláštních krizových pravidel pro státní e, pomoc ve e, finančním sektoru. Víte, můj záměr bylo zrušit ten krizový režim ke konci roku, ale vzhledem k situaci na trhu, tak to není možné e, zrušit tento krizový režim, bude prodloužen ještě na příští rok do doby, než se znormalizují tržní podmínky. A v rámci toho prodloužení režimu, tak i upravíme tu cenu státních garancí vzhledem k vývoji rizika nebo rizik za poslední tři roky. Tedy od okamžiku, kdy jsme eh, přijali první rozhodnutí o eh, stanovení cen za státní záruky a také vysvětlíme lépe, za jakých podmínek eh, takové eh, tedy veřejné kapitálové injekce mohou proběhnout eh, ve prospěch finančních institucí, protože jak Rada, tak i Komise rozhodly, že hm, tyto nové cíle které se týkají tedy kapitálu Tier 1 první třídy, Eh, tak eh, toho je třeba dosáhnout především přes soukromé kapitálové injekce, ale v případě, že nebude k dispozici soukromý kapitál, tak ty mm, tedy veřejné injekce eh, budou moci také mm, proběhnout, ale potom to jde z peněz daňových poplatníků, mm, které se použijí pro rekapitalizaci a samozřejmě za to je třeba stanovit řádnou odměnu, tak abychom spravedlivě spravedlivě rozdělili břemeno eh, břemeno spojené s restrukturalizací finančních institucí. Jakmile to umožní podmínky na trhu, tak zavedeme nový režim, který bude platit pro normální situaci a bude se týkat tedy záchrany restrukturalizace finančních institucí a stejně tak v říjnu příštího roku hodláme přijmout eh, nové guidelines, nové pokyny pro restrukturalizaci a záchranu nefinančních institucí. To je také třeba ještě aktualizovat. A teď, pokud jde o e, konkrétní odvětvové sektorové guidelines pro státní pomoc. Velice rychle připravujeme nové pokyny guidelines, které budou přijaty v roce 2012 a které se týkají letectví a budou pokrývat jak letecké společnosti i financování letišť a s tím spojené infrastruktury, potom námořní dopravy se budou týkat e, již Eh, zahájíme mm, připomínkové řízení, již do konce roku bude zahájeno. Poté budeme aktualizovat guidelines o rizikovém eh, kapitálu a eh, širokém pásmu, a to v souladu s cíly strategie 2020. A také i budeme pracovat na tom, aby v roce 2013 eh, jsme přijali guidelines pro eh, inovace, výzkum, vývoj a regionální pomoc. Do konce roku 2012 také i budeme muset zrevidovat sdělení o státní pomoci pro eh, pro krátkodobé pojištění vývozu, vývozní pojištění a potom pracujeme na novém sdělení o tom, jaké budou guidelines pro filmový průmysl, jak tam bude vypadat státní pomoc. To také by se mělo přijat do konce roku 2012. A nakonec na začátku roku 2012, prvním čtvrtletí, přijmeme pokyny pro státní pomoc ve prospěch eh, průmyslu, který eh, hodně spotřebovává energii a eh, jsou to nepřímí emitenti CO2. Je to tedy průmysl, který potřebuje hodně energii mm, pro výrobu a to především z fosilních zdrojů potřebuje nebo spotřebovává energii a mm, tato státní pomoc musí reflektovat e, to, že musíme se vyhnout carbon leakage, to znamená tomu, aby tento průmysl e, delokalizoval jinam kvůli vysoké ceně elektřiny, kvůli tomu, že vznikl nový systém ETS obchodování s povolenkami v roce 2013, ale zároveň samozřejmě e, není možné zase, aby ta kompenzace byla příliš vysoká, eh, protože eh, to by mohlo narušit ten nový systém ETS a cenové hladiny. To je mm, důležité téma a my tedy k tomu přijmeme pokliny, pokyny, guidelines. My jsme konali připomínkové řízení s dotčenými členskými státy a sektorem a eh, hodlám tyto guidelines, tyto pokyny přijmout do konce prvního čtvrtletí roku 2012. To je vše. Děkuji. Thank you very much. Já vám také mnohokrát děkuji. Eh, otázky eh, budou klást následující. Sophie, Dirk, Diogo, I saw Philippe. Uh, hang on, Elisa. Hang on, Peter Simon. Uh, eh, Mr. Shuntus. Anybody else? Ještě někdo? Ramon. Dobrá. Takže máme tady před sebou dlouhý seznam řečníků. Máme hodinu, tak to zkusíme udělat eh, jeden po druhém, pokud eh, budete schopni klást krátké otázky a pan komisař eh, zareaguje konkrétně. Pokud se to protáhne, tak to potom združíme a nedostanete přesné odpovědi, takže snažte se. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, mm, mm, že jste přišel a děkuji za představení iniciativ na příští rok. Já si myslím, že snaha podporovat udržitelný růst, to je velice adekvátní věc. A já bych potřeboval ještě další informaci, která se týká některých aspektů. A to například v těch opatřeních, která se týkají krize, eh, kompenzace o tom eh, hovořila různá média, eh, hovořila o eh, odměnách, příliš vysokých odměnách těch různých manažerů. Potom se tam hovořilo o tom, že ty firmy často dostávaly pomoc. A já si myslím, že zde bychom měli jednat. A za druhé bych rád věděl, jak eh, vidíte eh, vývoj úvěru v Evropě a jak eh, politika hospodářské soutěže může pomoci k lepšímu úvěrování. To je základní pro mm, krizi. A rating agentury, ratingové agentury. Vím, že komise přišla s určitou, přišla s určitou iniciativou Eh, i nedávno jsme slyšeli o hrozbě snížení ratingu pro Francii, ale eh, samozřejmě, hm, takže eh, to jsou, hm, myslím si, zásadní citlivé informace a já se ptám, jak toto, takovéto smlouvy jsou v souladu s hm, hospodářskou soutěží, aby to nenarušilo vůbec fungování trhu takovéto informace. A poslední, informace, poslední otázka. Námořní sektor. Nový eh, rámec pomoci námořnímu sektoru, námořní dopravě. To je také důležitý aspekt. Eh, la prezidenta me dice que sea Paní předsedkyně eh, říká, abych mluvil stručně. Já chci příteli Antolinovi odpovědět telegraficky zacházení s těmi bonusy, jak tedy řešit ty bonusy v bankách, které dostaly státní pomoc. No, my, jakožto orgán, který má na starosti státní pomoc, tak my můžeme uložit, a vlastně to děláme, my ukládáme to eh, Eh, protože my přijímáme rozhodnutí, zdali něco je kompatibilní v souladu nebo ne, takže my můžeme eh, uložit eh, limitaci, omezení takových bonusů, takových kompenzací, tedy v těch subjektech, které dostali veřejnou pomoc. Můžeme limitovat, omezovat dividendy třeba, můžeme i omezovat výplaty z titulu kuponů, tedy držitelům, držitelům eh, těch dluhopisů s pevným příjmem. Potom můžeme přijmout další opatření eh, legálně, zákonně podle předpisů, ale nemůžeme zakazovat aby aplikovali nějaký systém odměňování, tak jak si o tom ten subjekt rozhodl. Eh, a dnes odpoledne na komisi můj kolega při, přijímá určitou iniciativu, abychom přijali legislativu tak, aby příslušné orgány, hm, tedy eh, regulační orgány, ne ty, které kontrolují státní pomoc, ale regulační orgány, aby mohly to e, limitovat i formálně, tak aby v některých případech ten stát, který poskytl peníze, e, Mm, a my, kontrol, my kontrolujeme, jak ty peníze byly vyplaceny, ale jinak ne. Který poskytne veřejnou pomoc, tak může i to podmít určitými podmínkami, o to půjde. A třeba ve Spojeném království. Tam i zavedli takovou 50% daň eh, u takových bonusů, ale ze zákona my nemůžeme zasahovat, eh, eh, mm, pokud jde o úvěry, úvěrování. Taky ne zde státní pomoc. No, jeden z cílů eh, eh, té státní pomoci je, aby ta finanční instituce co nejdříve mohla plnit tu, ten základní úkol, a to je financovat ekonomiku, poskytovat úvěry. My nemůžeme ale stanovat podmínky eh, a říci, ano, tato pomoc Eh, bude kompatibilní, pokud eh, ta instituce bude nadále poskytovat úvěry, to ne. Eh, nejde tedy stanovat takové předpoklady, to bychom asi vytvořili velké potíže, jak vůbec to aplikovat, jak by to ty subjekty mohly plnit. Je pravda, že v nedávné dohodě, která byla dosažena v ECOFINu a na summitu i to se týkalo rekapitalizace finančních institucí, o tom jsem hovořil již dříve, především ze soukromých peněz a pokud nejsou možnosti rekapitalizovat dané subjekty prostřednictvím trhu, tedy ze státních peněz, tak to jde z veřejných prostředků. A mm, prvním cílem té rekapitalizace právě je, aby ta instituce je použila ty peníze pro uvěrování reálné ekonomiky. A za druhé, jde o to, aby orgány bankovního dohledu, dozoru, aby dohlíželi nad tím, do jaké míry ty eh, požadavky, tedy, eh, které vyplývají z kapitálu eh, Tier 1, aby to bylo skutečně adekvátní s financováním reálné ekonomiky. To znamená, když se rozhodne na evropské úrovni o rekapitalizaci, tak aby se to nezneužilo jako nějaký argument Eh, jako nějaký argument pro to, aby ta firma, tedy ta banka, eh, limitovala eh, svoji provozní činnost. Pokud jde o ratingové agentury, já to tady opakuji, opakuji, co jsem již řekl včera i před výborem a jinde. Takže problém ratingových agentur když se detailně na ně podíváte, tak to není problém protimonopolních předpisů to, tam jsou další problémy. A to nařízení, nebo návrh nařízení, který bylo, který, které bylo odsouhlaseno Eh, komisí, tak eh, to má bojovat proti eh, konfliktu zájmu, střetu zájmu a tak dále. A také se hovoří o tom, že na, do tohoto trhu by měly vstoupit nové agentury. To ano, ale my zde nevidíme problémy s porušováním protimonopolních předpisů a zneužívání postavení, jako například to, k čemu může dojít, když někdo pošle informace nějakým ekonomickým subjektům ještě předtím, než ty informace jsou dány k dispozici eh, všem těm operátorům na trhu, tedy tak, jak tomu asi došlo ve Francii, že jako privilegovaně se ty informace poskytnou, to je ano, zneužívání pravidel trhu a týká se to tedy disciplíny. Spíše je to tedy otázka kázeňská a je to na těch regulačních organiza- orgánech, aby to tak posoudili. Námořní doprava, jak jsem řekla. Zde my pracujeme na nových eh, orientacích pro námořní sektor a zde i hm, my věnujeme velkou pozornost námořnímu sektoru. Já nevím, jak to dopadne ještě, ale až eh, budeme na konci konzultací, tedy připomínkových řízení, tak eh, určitě pokud vás to bude zajímat, tak já sem přijdu a přesně vám vysvětlím, jaká je situace. Námořní sektor spolu s s uhlíkem. <laughs> To je eh, tedy zvláštní sektor, který je specifický. Eh, to znamená, máme zde zvláštní pokyny a orientace, které se týkají státní pomoci, tedy nespadá to pod tu horizontální právní úpravu, mm, která upravuje záchrany a restrukturalizace, má tedy své specifické předpisy, námořní sektor má své potíže, to je jasné a proto si vyžaduje zvláštní režimy, zvláštní předpisy, ale mm, na tento sektor se vztahují obecná kritéria v tom smyslu, že státní pomoc nelze, eh, eh, nelze ji použít tak, aby se uměle udržoval ten sektor eh, naživu a jinak by nebyl vůbec konkurenceschopný. Takže samozřejmě bereme do úvahy specifické rysy tohoto sektoru a máme specifický režim pro státní pomoci, jaký typ státní pomoci má pomoci tomu sektoru, aby se stal konkurenceschopným a jaký typ pomoci nebo jaký má být typ těch příjemců pomoci, to eh, musí mít zvláštní tedy režim a eh, musí mít samozřejmě své specifické předpisy, to je jasné, ale na druhé straně nesmí ta státní pomoc pomoci tomu sektoru uměle se udržovat při životě. Eh, to ne, musí být schopen se sám tedy potom udržet na trhu. Dobrá, tak máme hodinu, aspoň 10 otázek, tak to je 6 minut eh, na eh, otázku a odpověď a tohle nám trvalo 12, takže to uděláme teď po dvojicích a uvidíme, jak to půjde. Takže teď Ivary a potom Sufi. Aitäh! Lugupeetud volinik, et minu küsimus on teemal ühtne põllumajandus. Eh, tak dovolíte-li, já se zeptám na společnou zemědělskou politiku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 tak eh, je to v pořádku. Tak já jsem se chtěl eh, zeptat na společnou zemědělskou politiku. Já vím, eh, že vy tohle to neděláte, ale vzhledem k tomu, že se to týká více než 40% rozpočtu a 100% a 100% orné půdy, a vyhlídky eh, zemědělské politiky jsou poměrně důležité, tak eh, nevíme, co je, jakou vizi má společnost, eh, tedy komise pro zemědělství do budoucna, tak hovoří se tam o přímých platbách a o přechodném období, kdy všechny členské státy by získali průměrnou platbu za hektar a, a mm, přechodné období by eh, někdy by trvalo až 17 let do té doby, než by dostali eh, tu průměrnou platbu na hektar. A to já vidím, eh, že je tak trochu, hm, že tohle to tak trošku jako narušuje, protože bychom měli možná úplně ty přímé platby škrtnout. Možná, že bychom měli financovat bezmírný průzkum místo tohohle. Co si k tomu myslíte? Tak nebyli jsme dostatečně disciplinovaní, takže teď je Sofie. Děkuji, eh, paní předsedkyně, a přeji vám dobré ráno, pane komisaři. Dvě krát, eh, dva dotazy. Jeden obecnější. V tomhle obecném, eh, téhle obecné debatě o státní pomoci se nám trošku ztrácí představa, o omezování státní pomoci. Nejdřív se řekne, že to není povolené a pak je tam celá řada eh, výjimek. Ale teď tady spíše tak trochu hovoříme o eh, redistribuci státní pomoci místo jejich omezení. Možná, že eh, to opravdu může pomoci. Vy říkáte, jak může státní pomoc přispět k růstu. Ona může, ale zároveň také zkresluje, narušuje hospodářskou soutěž. A jedná se také o veřejné prostředky vydávané v době hospodářské krize. A já mám ten dojem někdy, že náš kontinent je stále závislejší na dotacích a já bych radši tady debatovala o tom, jak omezit závislost na dotacích, než o jejím rozšíření. A druhá konkrétnější otázka. Dnes vláda v mé zemi, v Nizozemsku, pravděpodobně eh, bude muset přestát vysloveně důvěry od jedné eh, z eh, vládní strany kvůli státní pomoci do bydlení, sektoru bydlení. To bylo včera oznámeno a Nizozemsku se to opravdu musí vyjasnit, ta situace. Já bych se ráda zeptala vás na následující. Některé strany u nás tvrdí, že se nařídila povinný práh nebo limit pro eh, nizozemský eh, sektor veřejného bydlení. Eh, já si myslím, že tak to není. Já si myslím, že nizozemská vláda něco stanoví a vy potom řeknete, jestli to v pořádku nebo ne. Takže mohli byste toto vyjasnit nizozemské veřejnosti. A potom pravidla státní pomoci se prý mají brzy změnit a my si potom můžeme dělat v Nizozemsku, co chceme. Já jsem o tom nic takového neslyšela, možná jsem špatně informovaná, no, takže se zeptám, jestli to tak opravdu je nebo ne. A potom se ještě zeptám, jestli si myslíte, že pokud se nemýlím, pořád je tady eh, formální stížnost komerčních eh, poskytovatelů eh, bydlení v Nizozemsku, která by mohla ovlivnit to, co to je sociální mm, bydlení a co je to čistě podnikatelská aktivita v Nizozemsku. Děkuji. Dobrá, mm, děkuji, paní předsedkyně. Tak pokud jde o otázku Ehm, mého dobrého přítele Iva Jepadare, tak to fakt nevím. Já se vůbec nevyznám v zemědělské politice. Ale můžu vám říci, Ale eh, je-li to rozhodnutí eh, eh, komise Rady a parlamentu o platbách ve společné zemědělské politice, tak to z definice nemůže být proti našim pravidlům, protože jsou to prav, naše pravidla. Takže veškeré platby eh, založené na rozhodnutích EU nikdy nebudou považovány za státní pomoc. Když to přichází eh, z evropského rozpočtu, tak to prostě není státní pomoc. Nicméně pokud jde o, o obsah té otázky, tak uznám, že je důležitá, ale vůbec nejsem schopen na to odpovědět, protože nejsem odborník. Já jsem spíš takový městský než venkovský typ. Pokud je o eh, omezení nebo navýšení státní pomoci, tak o tom nerozhodujeme my, ale členské státy. Členské státy, některé, mají eh, spoustu státní pomoci v rámci svých programů a pokud je to v souladu s našimi obecnými eh, zásadami, tak je to v pořádku. Pokaždé, když nějaký stát jedná v nesouladu, tak my vydáváme negativní rozhodnutí a, a možné nařízení o návratu. Nejedná se o mé rozhodnutí, ale o rozhodnutí komise. Do jaké míry e, je třeba navýšit tedy státní pomoc nebo snížit? My prostě řekneme, že je to e, v souladu s pravidly nebo v nesouladu s pravidly, někdy je to e, mimo pravidlo de minimis o státní pomoci. A já bych řekl, že vzhledem k tomu, že jsme v období, které bude ještě nějakých několik let trvat období eh, fiskální, fiskální konsolidace, tak většina členských států bude se muset eh, mnohem lépe zaměřit na to, kde státní pomoc je eh, v nesouladu s pravidly a kde eh, se plítvá penězi a ještě se tím narušuje hospodářská soutěž. Důvodem pro kontrolu státní pomoci je samozřejmě vyhnout se narušení hospodářské soutěže. Proč? Kdybychom nejednali s tímto cílem, tak proč by to komise měla dělat, kontrolovat tu eh, státní pomoc? My to děláme právě tohle, právě kvůli tomuhle. Ale vzhled, během období fiskální konsolidace a období, kdy musíme posílit svůj růstový potenciál, je třeba, abychom um, byli soustřednější, cílenější a zaměřili se na to, aby eh, se veřejné prostředky používaly co nejlépe tam, kde veřejná pomoc může zvýšit potenciální růst a musíme také být přísnější ve všech těch oblastech, kde eh, veřejné prostředky nejenom eh, narušují eh, konkurenci, ale také kde se jedná o plítvání v době fiskální konsolidace. My jsme začali zavádět ekonomickou analýzu při posuzování státní pomoci a proto nechceme jenom eh, odstraňovat hospodářskou soutěž, tedy eh, narušení hospodářské soutěže výlučně, ale snažíme se zajistit co nejefektivnější využívání veřejných prostředků, které jdou do státní pomoci. To je filozofie, ze které vycházím já i komise. Sociální bydlení. Já jsem eh, mnohokrát na veřejnosti v soukromí jednání s europoslanci například ehm, zopakoval, že já nejsem nizozemský politik a nikdy jim nebudu. No možná někdy v budoucnosti, ale myslím, že ne. Takže já nejsem zapojen do téhle debaty. Já vím, že je to velice důležité v Nizozemsku. Nicméně eh, do tohohle se komise nevkládá. Jak říkáte, Nizozemská vláda jednoho dne eh, se rozhodla o nějakém limitu, eh, kterým má rozlišovat, eh, kdo může využívat a kdo ne sociální, politiku sociálního bydlení. Ta debata, myslím, trvala velmi dlouho, hm, sedm let. A potom za určitých podmínek Mm, bylo prohlášeno, že je to v souladu eh, s pravidly. Ten práh je, eh, ten limit je eh, v souladu s pravidly. Bylo to vydáno rozhodnutím z roku 2009, ještě než já jsem nastoupil do funkce. Jak může komise zasáhnout do sociálního bydlení v Lipsku? jedině tak, že nizozemské úřady změní ten stávající rámec. Čili oni musí eh, oznámit, protože ten stávající rámec byl ověřen, nebo o, ten byl si jakoby schválen tomu, tím rozhodnutím z roku 2009. A pokud se ten rámec změní, tak my musíme eh, dostat o tom oznámení a pak uvidíme. A to je všechno. Takže opakuji to, co je eh, samozřejmě, ale samozřejmě pro vás, možná, že ne pro ostatní. Já jsem eh, to už říkal několika evropským poslancům eh, z různých politických frakcí. Říkal jsem jim přesně to tež. To tež jsem tady přesně řekl i vaší vládě, která se na mě obrátila, já jsem jí to vysvětlil. Náš generální ředitel Alexa Taliari. Je to politik, ale nizozemec byl v parlamentu a řekl tam přesně to tež. No tak tak eh, víte, co už tím myslím, prostě pozlika v Nizozemsku. A pokud je o ty stížnosti? A ta otázka a rozhodnutí roku 2009 je teď u soudního dvora ještě. A strany tohoto sporu jsou s obou stran. Se strany, která si myslí, že eh, je ten limit příliš nízko i příliš vysoko. Obě jsou zastoupeny v tom řízení před soudem. Dobrá, tak to je zajímavá statistika, pokud je o státní výdaje, že eh, v Evropě více než 50% HDP pochází eh, ze státních výdajů, zatímco v Číně je tam 20% takže člověk se potom eh, diví, kdo je tady kapitalista, kdo je tady komunista. Takže další eh, dva dataze od Dirka Eppinga a Yoga Fea. Paní eh, předsedkyně, když hovoříme o, komunismu, tak já se zeptám k, na daň z finančních transakcí. Ta byla navržena v Evropské unii, nebo aby platila uvnitř Evropské unie. Já si myslím, že je nepravděpodobné, že bude přijata v rámci EU. A Francie a Německo už naznačili, že jsou připravené eh, zavést ji v eurozóně. A tím by eh, vytvořili vlastně takovou eh, mm, Evropu rozdělenou do dvou částí. Takže bude tady EU, e která bude mít v eurozóně daň z finančních transakcí a mimo, finanční, mimo eurozónu nikoliv. Tak já se zeptám na rovné podmínky je tady eh, určitá pravděpodobnost, že některé finanční služby eh, se přesunou eh, z eurozóny do Británie, USA nebo Singapuru a to bychom si řezali v eurozóně větev pod sebou. Z vašeho pohledu jako komisaře pro hospodářskou soutěž je daň z finančních transakcí v eurozóně v souladu s ehm, principem eh, rovného, rovného zacházení rovných podmínek, eh, který má Evropská unie chránit v špatných i dobrých dobách? pokud je o daň z finančních transakcí, tak ten návrh eh, předložila komise parlamentu a radě pro celou EU. A já jako šéf kolegie komisařů plně náš návrh eh, podporuji a schvaluji. To je mé stanovisko. Nejenom co by eh, evropského komisaře, ale je to mé, i mé osobní stanovisko. Myslím si, že celá EU by měla mm, přijmout daň z finančních transakcí. Jedna obecná úvaha, která se týká e, státní pomoci e, a narušování hospodářské soutěže, zdanění a, uh, os, tedy doktrína a jurisprudence ukazují, že e, dochází k narušení hospodářské soutěže, když e, uvnitř jednoho členského státu existuje různá úroveň zdanění, kterou se diskriminují některé subjekty vůči jiným. Takže pokud se nějaká daň eh, selektivně eh, uvalí uvnitř ženského státu, tak reagujeme. Ale pokud mají eh, různé ženské státy o různou úroveň zdanění, tak by řekl, že bychom rádi zareagovali, ale můžeme. Vím, že různé úrovně zdanění v EU při některých případech, v některých případech vedou k narušení Eh, soutěže. Například eh, se jedná o různé eh, sazby daně z příjmu právnických osob. Ale pokud ty rozdíly jsou mezi členskými státy a ne uvnitř nich, tak nemůžeme na základě žádných právních instrumentů reagovat. Pokud je po vaši, o vaši otázku mm, soukromé a veřejné vymáhání pravidel hospodářské soutěže by mělo být eh, v souladu. Musíme lépe koordinovat to veřejné a soukromé vymáhání. A jak říkal jsem, už tak to je eh, předmětem legislativní iniciativy, kterou jsem oznámil do příštího roku. Já si myslím, že to veřejné vymáhání by mělo předcházet tomu soukromému. Nemůžu to nařídit, ale je to lepší. Je lepší, aby to soukromé vymáhání eh, probíhalo na základě rozhodnutí přijatých eh, v rámci veřejného systému eh, dodržování hospodářské soutěže, včetně pokud. Ale pokud nějaký nějaký požadavek oškodného prostřednictvím soukromé tedy soukromou cestou, předjímá nějaké eh, rozhodnutí eh, veřejného orgánu, tak já nikdy ty pokuty nebo to očkodné přiznané v soukromém eh, sporu nebudu považovat za to, že by předjímalo výsledek veřejného řízení přiznání očkodného mm, mm, má za cíl něco jiného než pokuta eh, v rámci veřejného řízení. Pokud my udělíme pokutu, tak naším cílem není odškodnit eh, ty poškozené, naším cílem je potrestat a odstrašit. A to je něco úplně jiného. Takže já nikdy nebudu eh, snižovat pokuty, eh, za které odpovídám jako veřejný orgán, vzhledem k rozhodnutí soukromých orgánů. A pokud jde o otevření trhu, tak v rámci politice jako hospodářské soutěže, nejdůležitější rozhodnutí jsou eh, rozhodnutí individuální případ po případu. V každém rozhodnutí, které přijímáme, proti kartelům, proti eh, zneužívání dominantní pozice, Například, mimo jiné, bychom chtěli snížit eh, překážky pro vstup na eh, trh to je jeden z nejhlavnějších přínosů eh, konkurenční politiky. Takže vymáhání pravidel hospodářské soutěže pomáhá k otevření trhu a ke snížení vstupních bariér. Si myslím. Dobrá. Jelikož uh, už jste zmínil uh, sazby um, daní z příjmu právnických osob, tak já si myslím, že je třeba zmínit, že daňový základ je stejně tak důležitý. A možná, že ještě víc protože ono snadno eh, se posuzuje nějaká daňová sazba, ale těžko říct eh, už z čeho. A to je skrytá konkurence. Tak já plně souhlasím, paní předsedkyně. Nicméně já jsem chtěl eh, říct, že vzhledem k tomu, že jsme předložili návrhy na společný a konsolidovaný daňový základ, tak rada to bude přijímat co nejdříve. A, a pak už se budeme zaměřovat jenom na sazby. Dobrá, tak to jsou opravdu odvážné kroky vpřed a teď tolik eh, Filip a Líza. hablar francés. Budu hovořit eh, francouzsky, pokud souhlasíte. Já mám dvě otázky, velice stručně. První, zde eh, komise zahájila šetření eh, ohledně případné manipulace s Priborem, tedy s tou mezibankovní sazbou a vlastně to poprvé podobné šetření a potom eh, nedávno i proběhla, proběhlo šetření s manipulací s Liborem a takže já nechci se vás ptát na vaše podezření, ale o co jde? Mě spíše zajímají fakta a ne jména. Máte ještě další podobná šetření, která jsou v běhu? Naše ekonomika, náš finanční systém jsou pod velkým tlakem dnes. Takže ten fakt, že dochází k manipulacím se sazbou, tak to jenom eh, ještě více eh, eh, naruší ten trh a ten to nepotřebuje teď. Evropský soudní dvůr, to nejste vy, ale Evropský soudní dvůr nedávno zde se mm, vyslovil k reformě v Británii, kde, eh, což je členský stát, a eh, tam týká se to zdanění podniků a eh, ten soud to posoudil jako nezákonnou, protizákonnou pomoc podnikům. A já se ptám, zdali vy také prošetřujete podobné situace, zdali dnes máte nějaké iniciativy, reálné iniciativy, abyste zanalizovali, do jaké míry podobné fiskální daňové mm, pravidlo v členském státě, třeba tady šlo o zdanění podniků, zdali a zjišťujete, zdali náhodou podobné nějaké pravidlo nezakládá porušení eh, vnitřního trhu. Elisa? Ano, děkuji. Nejprve francouzsky. Já se nechci vyjadřovat k vaší první otázce o eh, Euriboru do, do budoucna. Se k tomu vyjádřím někdy v budoucnu, ale dnes nemohu. A teď, pokud jde o ten judikát, eh, který se týkal Gibraltaru, ano, my jsme spokojeni eh, s tím, s tím judikátem. Jsme spokojeni, poněvadž my jsme eh, zde tedy vlastně naše, našemu názoru bylo dáno za pravdu a soudní dvůr podpořil argumentaci komise, eh, která spočívala v tom, že došlo ke diskriminaci eh, kvůli selektivnímu výběru určitých podniků na Gibraltaru a konkrétně šlo tedy o ty offshoreové podniky. To nebyl pouze případ, eh, že by došlo pouze k diskriminaci prostřednictvím různého eh, zacházení eh, kvůli různé výši daní, což je v rozporu s našimi pravidly hospodářské soutěži samo o sobě, ale zároveň tento judikát i Eh, zde eh, se zabýval těmi daňovými ráji, což je velice dobré nejenom pro státní pomoc, ale vůbec obecně. A kvůli významu mm, takových eh, hlubokých analýz je třeba tedy i e, zkoumat otázky diskriminace prostřednictvím různého daňového zacházení. Tak proto já jsem požádal DG pro hospodářskou soutěž, aby e, připravilo nějaký dokument, diskusní materiál pro to, jak vystupovat proti podobným typům diskriminace e, v rámci tedy kontroly státních pomocí. Já vím, že pan Lambert tuto diskuzi sleduje velice pečlivě a já osobně a váš výbor budu informovat o našich závěrech a uvahách. E, a doufám, že e, budete mě v tomto podporovat, protože to je důležité téma. Jak jsem řekl dříve, když jsem odpovídal paní Invelt, pokud jde o státní pomoc, a teď v dobách fiskální konsolidace je třeba se na věci dívat nejenom z pohledu výdajů, ale i příjmů do rozpočtu. Doufám, že ještě povedeme na toto téma hlubší diskuzi v průběhu roku 2012. Elisa. Fiskální koordinace zde já navaž, navazuji na to, co jsem řekl na adresu pana Lamberta. Z pohledu hospodářské soutěže a státní pomoci nemůžeme říci, že eh, tedy, eh, protože daně o těch rozhodují členské státy, takže to my nemůžeme rozhodovat nebo koordinovat. Ale teď v době větší fiskální koordinace, tak narušení hospodářské soutěže na našem jednotném trhu se snižuje ty, ty situace narušování se snižují a to díky koordinace, což znamená samozřejmě ale politickou vůli eh, členských států, které rozhodují o svých daních a mm, takto lze dosáhnout eh, určitých výsledků, kterých nelze dosáhnout pouze přes kontrolu státních pomocí, protože, jak jsem řekl předtím, je zde rozdíl, takový často nevysvětlitelný rozdíl Eh, třeba v praxích dvou členských států a to ale nelze eliminovat, nelze ten rozdíl eliminovat eh, přes státní pomoc. To ne, protože každý členský stát má svůj vlastní trh a má možnost, samozřejmě ne tam zavádět nějakou diskriminaci, ale může eh, tam mm, tedy stanovat podmínky, které jsou odlišné Eh, odlišné od sousedního státu a teď prostřednictvím koordinace můžeme eh, tedy eliminovat eh, tato narušování trhu, což nelze eliminovat přes státní pomoc. A před pár lety zde existovala skupina Primarolo, která se snažila právě eliminovat takové praktiky, daňové praktiky, které byly škodlivé. A já mm, zde tedy nemám sice toto na starosti, takže nevím, jak teď vypadá stav diskuzí této pracovní skupiny, ale je to pracovní skupina, která pravidelně informovala eh, ministry v ECOFINu a já teď nevím v této fázi, zdali ještě funguje nebo ne, ale asi by měla fungovat. A jak tedy řešit bankovní krizi? státní pomoci a kontrola udělování státních pomocí, to je jeden nástroj, který používáme každý den skoro. Ale není to eh, nástroj, eh, který by, je to nástroj, je to nástroj, který by takto neměl existovat. Samozřejmě musí existovat, ale my eh, od začátku krize používáme tento nástroj i pro to, abychom vlastně substituovali, eh, nahradili ty mechanismy řešení sporů. A Třeba nedávný případ. Ne, já radši nebudu citovat eh, příklady a aby to nebylo špatně porozuměno. Ale když třeba my rozhodneme o restrukturalizačním plánu nějaké banky, tak často v takovém rozhodnutí vyžadujeme eh, um, určité investice, chceme, aby změnili svůj business model, podnikatelský model, vyžadujeme, aby tam byly respektovány určité podmínky, pro eh, určité podmínky, jak která z těch dotčených stran má přispět té strukturalizaci a Určitá, určité části toho rozhodnutí se také týkají mechanismu eh, řešení krize záchrany Eh, před bankrotem. A Michel Barnier, ten eh, teď na tom pracuje a my o tom budeme diskutovat v komisi. On připravuje takovou iniciativu, jak vytvořit takový eh, záchranný mechanismus, protikrizový, protibankrotový mechanismus na evropské úrovni. Tento mechanismus existuje v některých členských státech, ne ve všech, ale když máme potom nějaké přeshraniční případy, tak tam jsou ještě s tím spojeny problémy navíc. Mikrofon, Eliso.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 případě těch zemí, které jsou předmětem těch eh, programů EU, tedy a měnového fondu, které jsou v tom režimu, tak generální ředitelství pro hospodářskou soutěž také na tom participuje, aby vyžadujeme, aby splňovali podmínky státní pomoci hospodářské soutěže, ale jsou tam ještě další typy podmínek, které jsou specifické pro ty země, které jsou v té specifické situaci, v tom specifickém režimu. To není v rozporu s pravidly hospodářské soutěže protože v těch speciálně obtížných situacích ty podmínky také eh, tedy jsou speciální. To je logické. Hmm, něco jiného je potom, jak posuzovat ty podmínky. A ty ratingové, ratingové agentury, které posuzují rizika. Je pravda, že asi 30 eh, registrovaných eh, agentur v, e- při ESMě e ale z těch 30 jsou tři velké. A kromě EU existují také tyto tři velké agentury. A ne všechny mm, jsou e, stejně velké. Dvě jsou větší než ta třetí. Ale to samo o sobě není problém se protimonopolními pravidly, tedy se zneužitím dominantního postavení. Ale když analyzujete situaci těchto ratingových agentur, tak dospěte k závěru, že si vyžadují určitou regulaci a to je to, o čem rozhodla komise minulý týden. A e, takže od samého počátku krize my jsme odsouhlasili určité předpisy, regulační předpisy, určitou regulaci, e, která se týká i těchto ratingových agentur. Teď to bude řešit rada. Já jsem mm, zanalizoval všechny tedy naše generální ředitelství zanalizovalo všechny aspekty špatného fungování těchto ratingových agentur. A jich hodně, jich spousta těch aspektů, ale v, žádn, ale v těch aspektech špatného fungování jsem nenašel něco, co by znamenalo porušení těch protimonopolních předpisů, protože pokud ano, tak okamžitě zahájím řízení, šetření, protože to je pro mě priorita to znamená zajistit dobré fungování tohoto sektoru. To je naše prioritu. A, ale je pravda, že fungování těchto agentur teď je neuspokojivé, velice neuspokojivé a někdy ty agentury vytváří více problémů, než vyřeší. Ale řešení ano, je nezbytné a řada z těch řešení již figuruje v tom materiálu, který odsouhlasila komise minulý týden, ale v žádném případě Eh, to nezakládá případy pro zahájení řízení podle článku 102. To nikde není tak. Eh, často tam třeba existují, ano, konflikty zájmu, střety zájmu, nebo jsou tam další aspekty, nedostatečná transparentnost metodiky, jak provádí analýzu rizik, nebo nedostatečná transparentnost ve formě kterou používají, když dospějí k nějakému závěru a řeknou, tak toto riziko vypadá. To ale samo o sobě není problém hospodářské soutěže. To jsou vážné problémy sice, které je třeba co nejdříve řešit, ale nejsou to problémy hospodářské soutěže. A závěrem fúze mezi New York, New York Stock Exchange a New York a Deutsche Börse, to je to, co se analyzuje, došlo k notifikaci, formálně to bylo notifikováno v létě a během prvního pololetí tohoto roku jsme jednali v rámci prenotifikace, to bylo již od února, před fúzí jsme diskutovali a v pátek minulý týden jsme obdrželi návrh eh, opravných prostředků, které se snaží překonat nebo vyřešit ty námitky, které my jsme dotčeným stranám předali. A jsou to vážné námitky, musím říci, a to ty zúčastněné strany vědí, že to jsou vážné námitky. Nyní analyzujeme eh, návrhy těch opravných prostředků, které jsme od těch dotčených stran dostali v pátek a bude to předmětem eh, testu, tržního testu a mm, eh, lhůta pro přijetí rozhodnutí to bude 23. leden, bylo to odloženo o měsíc a my tedy do té doby přijmeme rozhodnutí ve světle i těch námitek, které jsme předložili dotčeným stranám a třetím zainteresovaným stranám i ve světle řešení, která ty dotčené strany předložily nebo případně předloží v reakci na, našich, na naše, v reakci na naše námitky, ale nemohou anticipovat výsledek. Já na místo toho, abychom se zabývali tímto konkrétním případem, tak něco obecného možná bychom mohli říci, pokud jde o eh, eh, tyto struktury, protože my řešíme MIFID, řešíme eh, fůze a akvizice, takže hm, tady jde spíše o diskuzi o standardech, o normách, protože hm, tady do toho zasahuje ta finanční legislativa, na které se podílíme a spíše se to týká i obecných podmínek, eh, tak jak vy vidíte ty obecné, obecné podmínky z pohledu hospodářské soutěže, bez toho, aniž bych chtěl hovořit o detailech, protože ten případ ještě není eh, u konce. Nemohu tedy zveřejňovat údaje, ale vztah mezi konkrétním navrhovaný, na konkrétní navrhovanou eh, fúzí zde v tomto případě a legislativou, o které se diskutuje zde a v radě, takže tento vztah spíše se týká MIFIDu 2. Spíš MIFIDu, než tedy eh, M&A, protože eh, fúze akvizice M&A, to se omezuje eh, na deriváty over the counter a na, to se týká i, a gro našich námitek se týká především zde výměny derivátů, obchodování s deriváty na burze. A e, druhá úvaha, nech, nechci to propojovat s konkrétním případem zde, ale mohu vám říci, že e, ustanovení zahrnutá v definici MIFID 2 a MIFIR, to e, jsou ustanovení, která podle mě jsou zcela v souladu s tím, jak by trh měl fungovat. Děkuji. Vím, že to je těžká situace ve které teď jste další dvě otázky Petr Simon a Nikolas Šute. Já doufám, eh, že eh, jste připraveni teď eh, přesunout pozornost na Řecko. U nás se intenzivně debatuje o takzvaných soukromých ekonomických zónách nebo oddělených ekonomických zónách. V nedávné době kdy eh, ministerstvo financí a, německé, a eh, německá kancelářka eh, toto otevřeli, tak se toto probíralo. A probíralo se to i s komisí. Takže takové soukromé hospodářské zóny. A já se chci zeptat, projednává tohle komise s někým? Zabýváte se zřízení oddělených soukromých hospodářských zón? nebo změnu eh, v investičního zákonodárství v Řecku? Pracuje se na zvláštních eh, rozpočtových stimulech? Pokud ano, je to v souladu s eh, evropským právem hospodářské soutěže? Děkuji na pana Simona, opakuji to, co jsem řekl úvodem. A já skutečně si vysoce cením vaší zprávy a diskuze zde v parlamentu. A ještě nám zbývá pár týdnů do doby, než komise přijme definitivní rozhodnutí o novém balíčku o službách ve veřejném zájmu. A jedna z věcí, která je pořád ještě otevřená, a, mm, o kterých eh, také hovoříte ve své zprávě, je pravidlo de minimis. To je tedy pravidlo, které stanoví limit, pod který neposkytuje se pomoc a jak zacházet s těmi službami, které eh, není třeba eh, předem notifikovat. My teď analyzujeme všechny argumenty a přijmeme rozhodnutí. Obecně ta vaše zpráva v podstatě jde ruku v ruce s naším návrhem a to téma eh, těch stropů, těch hodnot, to je třeba ještě vyřešit a já doufám, že se to vyřeší i s ohledem na eh, eh, názory, které zde byly vyjádřeny, ne všechny jsou totožné, ale pomohly nám lépe pochopit, jak ten limit nastavit. Téma kvality. To se týká další iniciativy komise, která není v mé kompetenci, ale eh, takže já vás odkážu na Michela Barniera v tomto. Opakuj to, jsem řekl paní Intveld. Eh, vám řeknu to tež, co jsem již řekl předtím, na adresu nizozemské vlády. Jako i říkám, eh, Eh, různým parlamentním skupinám zde v parlamentu rozhodnutí týkající se sociálního bydlení a těch limitů pro sociální bydlení v Nizozemsku. To je rozhodnutí, které je v kompetenci nizozemských orgánů. A tak to bude. Role komise se zde omezuje na to, že analyzujeme, zdali rozhodnutí nizozemských orgánů jsou či nejsou v souladu s pravidly a z jakých podmínek jsou v souladu. Já nejsem, nebyl jsem, asi nikdy nebudu nizozemským politikem. Teď k těm ratingovým agenturám. No, ani německým. Takže taky ne. To taky ne. A teď k těm ratingovým agenturám. Já opakuji, co řekla paní Ferreira. Ratingové agentury mají velké problémy hodně problémů a jeden z velkých problémů, který se řeší v tom rozhodnutí nebo respektive v návrhu, který komise přijala minulý týden a o kterém budete diskutovat, eh, teď je to v radě, bude se to diskutovat v příštích měsících, to je střed zájmů. To je evidentní, to existuje. A to je třeba regulovat. A z mého pohledu je třeba to zakázat. Pokud chcete někoho kvalifikovat takto, no tak nemůže být, eh, tedy eh, když někdo vydává posouzení rizik, tak zároveň nemůže být klientem a majitelé těch agentur také eh, nemohou tedy být zároveň v jiné funkci, protože jinak nemohou vydávat dobré posudky. A my zde máme článek 101 smlouvy a článek 102 smlouvy, ale toho se to netýká. Eh, nástroje, které má eh, komise k dispozici pro to, aby aplikovala pravidla hospodářské soutěže ve smyslu článku 101-102 smlouvy, to jsou velice významné nástroje. To nikdo nepopírá. A před pár minutami jsem hovořil o fúzi. Deutsche, té německé burzy, New York Stock Exchange a tak dále. Takže zde to rozhodnutí komise bude velice významné to je eh, fúze ve výši 9 eh, miliard. Nebo tak asi. Enormní číslo je to každopádně. Enormní číslo, enormní objem obchodu. A zde my aplikujeme pravidla smlouvy. Když máte takový silný nástroj, který máte k dispozici, tak nemůžete to aplikovat jen tak pro jakýkoliv na cíl, ale pro ten cíl, pro který ten nástroj byl vytvořen, protože jinak okleštíme ten nástroj eh, a, ne, a nesplníme cíl. Ale eh, tak opakuju, ratingové agentury nejsou problém, problémem hospodářské soutěže. Jsou tam velké problémy, střed zájmu, ale to není problém hospodářské soutěže. A jakýkoliv eh, analytik to ví. A já jsem také viděl nedávno takové prohlášení, které se týká kartelu agentur, těchto agentur. To není kartel, tady nejde o kanter. E, tím, že vydávají špatné posudky a chyby, kterých se dopustili, tak e, páchají velké škody na finančních trzích a v ekonomice jako takové, ať je to soukromý či veřejný sektor. Ale nejde o porušení článku 101 či článku 102 hospodářské soutěže. Tedy v okamžiku teď, kdy já jako osoba odpovědná za hospodářské soutěž, kdybych viděl, že zde existují podezření či pochybnosti ohledně toho, že, eh, člá, že pravidla eh, článku 101 102 nejsou na těmito agenturami, tak budu a jednat samozřejmě, ale zatím nevidím, že by zde eh, toto bylo naplněno. A dále regulace bez pochyby. Já doufám, že ta regulace, kterou přijmeme, bude velice náročná, tak jak to chce komise, ale, jak říkám, tady není ve hře článek 101 ani článek 102. Dále, na pana Čuntise. Zde neexistuje nic s těmito dvěmi či třemi zónami, to se to netýká. Jediný rozdíl v těch zónách uvnitř EU je těch 17 členských států, které mají společnou měnu, tedy euro, a potom těch zbylých 10 států, které z vlastní vůle nebo protože nesplňují podmínky, tak nemají společnou měnu. To je jediný rozdíl, který zde máme. Kromě toho, komice nejenom, že eh, participuje na jednáních eh, o eh, Eh, uvolnění eh, poslední eh, platby z toho prvního programu a mm, i mm, tedy bývalý premiér navštívil s pana Barosa a pana Van Rompuje a teď ten stávající premiér doufám, že také a že ty věci se vyřeší co nejdříve. Já, to douf, já to doufám. Komise vytvořila task force, pracovní skupinu, která bude jednat o tom, jak maximálně využijte nástroje, které mají k dispozici evropské úřady ve prospěch Řecka. A tato task force doufám, že dospěje k dobrým výsledkům. A mm, všechny podobné spekulace ohledně Eh, vytvoření nových eh, umělých dělících čár. To nepomáhá nikomu a navíc to nemá žádný reálný podklad. Final question. Dobrá, tak závěrečnou otázku Ramone. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane komisaři. Otázka, kterou jsem tady již položil zde ve výboru, týkalo se to Eh, finančních institucí, které eh, chtějí tedy eh, Eh, i teď ve Španělsku chtěli využít toho eh, volebního období a chtěli tedy nabídnout finanční produkt, který jde nad hranici nad hranici eh, jaksi běžných úroků, což je v rozporu s hospodářskou soutěží. Já si myslím, a zde vlastně ale nedošlo k nějakému, mm, k nějakému jednání, neřešili jste to. Já jsem tehdy ten případ notifikoval komisi, vy jste mě odpověděl a mm, Mm, takže já ještě jednou asi eh, eh, zopakuji tu otázku i písemně, ale mám pocit, že eh, my zde jsme bezmocní. Eh, protože zde příslušný orgán neintervenoval a já eh, se ptám tedy sám sebe a oni mě říkají, a co děláš ty tedy jako poslanec s tím? Já řekl jsem, no dělám interpelace, písemné ústní, ale já se ptám, nemohla by komise jednat razantněji, aby tyto špatné praktiky eh, se neopakovaly nebo nepokračovaly? Děkuji. Já zde nemám všechny ty písemné odpovědi, které jsem vám poslal v této věci ehm, eh, na tyto vaše otázky. A zde vám mohu říct dvě věci. Za prvé, pokud nejsem špatně informován, tak ve Španělsku existuje regulace, která se týká těch limitů eh, podmínky odměňování eh, různých tedy subjektů, tedy těch subjektů, které dostali veřejnou pomoc a Mm, já mm, mm, tedy chci, aby se španělské předpisy eh, respektovaly. Samozřejmě, ale vy jste, já vím, že to byla eh, kauza v tom předvolebním období a eh, zde ale vy máte orgán bankovního dozoru, který má své nástroje, ale FROP, ten způsob, jak FROP, váš FROP intervenuje, jak vstupuje do těchto řízení. I včera intervenoval v Banco de Valencia a komise eh, okamžitě dala předběžné povolení a jakékoliv předběžné povolení, které my jsme třeba vydali zde v případě španělských eh, institucí nebo mm, jiných, tak to vždycky má maximální lhoutu 6 měsíců, do které Eh, ten dotčený subjekt prostřednictvím členského státu musí tedy předložit ten svůj materiál, musí předložit restrukturalizační plán do 6 měsíců. A ten restrukturalizační plán v případě těch španělských orgánů v minulosti i v případě dalších různých institucí finančních, ať v Evropě nebo ve Španělsku. A, eh, takže tady zde eh, samozřejmě to je to, co my analyzujeme potom. A jeden z prvků, který analyzujeme, je právě jsou ty bonusy a ty odměny, ty dividendy těch eh, jednotlivých tedy eh, eh, subjektů. A my zde hm, velice často jsme stanovovali určité limity a stropy. Samozřejmě pokud jde o restrukturalizační plán, o kterém jednáme my v komisi. A ty eh, španělské eh, instituce, které eh, dostaly ty kapitálové injekce od Frobu, tak pokud se nemilím, tak zde zatím žádný jejich restrukturalizační plán nebyl odsouhlasen, protože to byly dva případy likvidace Cajasul, Caja de la Mancha, ty byly zlikvidovány, mm, ty skončily a potom, pokud jde o zbývající případy, tak buď ještě neuplynulo těch šest měsíců, tady čekáme na ty restrukturalizační plány, abychom je mohli analyzovat a přijmout rozhodnutí, anebo ty pomoci ze strany FROP tak mm, z FROP 1, tak eh, to muselo být do roku 2010 a eh, tady eh, mm, mm, zde ve Španělsku na to odsouhlasili svůj program pomoci a kde Eh, to bylo tedy na, v kompetenci španských úřadů zanalizovat ty restrukturalizační plány, ale od roku 2011 jakákoliv veřejná pomoc musí eh, eh, být předložena komisi. Komise musí zkoumat ty restrukturalizační plány a případně tedy klást otázky španělským orgánům a zde potom budu mít konkrétnější informace k jednotlivým případům, tedy od této doby. Děkuji vám. A tolik tedy a konec výměn názorů. Já nevím, jestli a, a, jsme se zmínili, že je třeba, abyste se a, ještě vyjádřil k tomu, co jste nezodpověděl, ale jako vždycky jste byl schopen odrazit veškeré naše dotazy. Takže děkuji vám a budeme se těšit na setkání příští rok. Děkuji, pan komisař. Right. Okay, we'll just have a... Dobrá, takže uh, nám uh, teď uh, eh, zbývá několik minutek, než uh, si všichni přesednou, tak abyste tady přes sebe nemuseli uh, řovat na Burgharta. Okay, thank you very much. We're now... Dobrá, takže vám děkuji. A nyní se dostáváme k bodu čtyři, což je eh, ta eh, všeobjímající směrnice číslo dvě. Omnibus. Jedná se o druhé projednání a vím, že se teď eh, směr, dostáváme ke kompromisu a dám slovo panu zpravodaji, aby nám řekl něco k aktuálnímu vývoji. Burkharte. Herzlichen. Děkuji. souhlasím. Děkuji komisi za včasná prováděcí opatření. Je dobré eh, si vedle eh, si bod po bodu eh, proskoumat, co se stane. A tím se dostávám už vlastně k některým podnětům, které jsem předložil v pozměňovacích návrzích. Za prvé, předložil jsem pozměňovací návrhy po konzultaci s řadou lidí eh, eh, různých zainteresovaných stran a také na základě svého vlastního přesvědčení ohledně toho, jestli ty dokumenty z úrovně 1 by byly dostatečně efektivní, nebo naopak, jestli by eh, nebyly negativní. Takže doufám, že Burghardt zvážil moje pozměňovací návrhy a, a um, že jsou opravdu podložené a nikoli paranoidní, tak eh, zaprvé eh, ten tlak na ty eh, sumární doložky. Tak, aby si příslušné subjekty, tedy lidé v IOP mohli akumulovat odborné znalosti. Když s těmi lidmi hovoříte, tak Oni říkají, no všechno eh, si žádá čas. My tady vydáváme najednou 25 eh, předpisů, které se mají vydat za měsíc, místo těch eh, standardů, které se teď projednávaly pět let, tak já vás žádám o praktický přístup. V roce 2009 si nikdo nepředstavoval, že do té Lisabonizace spadneme tak rychle. Prostě nejedná se o žádnou eh, konspiraci. Oni dělají to, co eh, mají dělat a měli by to dělat se všemi svými pravomocemi, ale myslím si, že s tím přístupem 1 plus 1 měsíc v rámci tohoto nového systému, který je navrhován, parlament bude také dostávat prostor, ale bude to eh, obtížnější možná, než si představujete. Já si myslím, že to dorovnávací pojistné je pořád důležité, Bulgarte a to, co já jsem viděl v těch eh, prováděcích opatřeních, tak tam je celá řada proticyklických bodů, které, eh, která se zvařovala už v tom dokumentu první úrovně. Ale tohle je jediný legislativní předpis, eh, který rozlišuje, co dělat s procykličností. To je jediný dokument první úrovně, jediná finanční legislativa, která kdy byla předložena. A my jako parlament jsme byli úspěšní, když jsme tohleto protlačovali. My jsme hovořili o těch obtížích, eh, kterým budeme čelit. Eh, s ohledem eh, na konečné uživatele pojištěnce. No, no, není to nic v elastického, takže ty tady mizí pojistné vzhledem k likviditě, ale mm, máme alespoň tu dorovnávací prémii. A tohle jsou kritické věci vzhledem k makroekonomické situaci, kterou máme po celé Evropské unii. Takže bylo by docela vhodné, abychom měli tady vážený pohled a neříkali jenom, no tohle patří eh, té zemi a tohle patří jiné zemi. Ono to tak není. Když hovoříte eh, s jinými firmami a mm, jejich šéfy a setkáte se eh, s nějakými jinými zastoupeními, tak oni říkají, že chtějí všechny nástroje, aby to mohli řešit ale že chtějí rozhodovat, jestli je vhodné eh, umožnit eh, jejich použití nebo ne. Takže eh, zašme to, co se děje teď a to, co se děje do budoucna. Hmm, nesnažme se odbourat se ty penze úplně. Potom to podávání zpráv po jednotlivých aktivech. Tady si myslím, že ten přístup je v zásadě správný. Malé až střední podniky zde musí být eh, zohledněny. Nemůžeme ovšem uvolnit, eh, aby eh, velká část toho odvětví nepodávala žádné zprávy, tak aby komise se, mohly, komise se mohla opírat o zprávy národních regulátorů a ty musí z něčeho vycházet. A potom poslední věc. Já jsem škrtnul tu otázku specifikací ekvivalence třetí země. Z jednoho důvodu. Omlouvám se. Protože ta prováděcí opatření stanoví, v čem spočívají tato, tyto široké specifikace, specifikace spíše než Omnibus 2. Já si myslím, že bychom eh, se měli zaměřit spíš tam, než eh, sem. Nevím, proč je sem chcete teď dát, to jsem úplně nepochopil. Nicméně, myslím si, takže tady to bychom na to měli zapracovat. Já to podle původního plánu. Děkuji. Silvie? Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat Burkhartovi za tu práci, a také i chci poděkovat komisi. Já si myslím, že ten váš dokument nám pomáhá, i když je trochu komplikovaný, dlouhý, takže v tom se snažíme nějak proplout v těch technických aspektech, ale určitě jste vyslechl některé naše připomínky a za to vám děkujeme. Já mám dvě poznámky. Za prvé, krize eh, se v posledních měsících ještě zhoršila a my musíme e, přijímat opatření, která vypadají jako technická, ale budou mít velký dopad na e, určité investice, e, dlouhodobé úspory, dlouhodobé investice a to je něco, co nás neklidňuje. Já v Německu jsem tuhle hovořila s jedním investorem, který říkal, že když se podíváme na nástroje, které mají investoři k dispozici, tak to je dost děsivé, protože buď mají dluhopisy, státní dluhopisy, nejsou tedy eh, důvěryhodné, nebo mají ty důvěryhodné, ale ty zase stejně nic nevynáší, nemají investovat do akcí, od toho se odrazují většinou a ten trh je tak narušený, že eh, mm, ty dopady na reálnou ekonomiku jsou horší a horší. To je pro mě ta základní červená eh, linie. Já nemám na to řešení, ale opakuji, že ta rovnováha musí být rovnováha nejenom mezi dotčenými subjekty či politickými skupinami, ale musíme se snažit eh, eh, eh, ochránit tedy ten sektor pojišťovnictví, protože to je velice důležité tedy pro zaměstnance, pro občany a co říkal Bukhart ještě ohledně volby mezi různými nástroji, ať je to e, tedy ta e, anticyklická prémie a likvidita. A pozor na to, aby náhodou národní regulační orgány tedy e, nám tedy zpátky zadními vrátky nevnutili něco, co jsme chtěli zrušit, když jsme vytvořili IOPu. IOPu. A my co nejvíce se musíme snažit o to mít evropský systém. Vy všichni víte, jak to všechno se e, rodilo a e, situace jsou velice odlišné v členských státech, to je jasné, musíme být objektivní. Proto nesmíme zapomínat na to, že ten systém musí být dostatečně transparentní, abychom dobře E, zajistili to, že ty e, pojišťovny budou v ekvivalentních situacích, e, co to půjde. Děkuji, Ashley. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych i jako ostatní stínový zpravodavem rád poděkoval Burkartovi za obtížnou práci plnou práci na této věci. Jak on ví, tak já souhlasím e, s většinou kompromisů a teď bych poukázal spíš jenom na věci, kde nesouhlasím. Za prvé e, legalita a kompromisu u odstavce 138 odstavec 4 ohledně pravomoci, kdy došlo k mimořádnému pádu na trhu. EUPA je Evropská agentura a proto nemá pravomoc rozhodnout eh, v obecné působnosti. To nemůžeme přehlížet a riskovat, že ta legislativa bude právně napadnutelná. Já jsem Burghartovi eh, poskytnul několik alternativ, včetně toho, že by EUPA eh, vytvářela pokyny k tomu, kdyby národní dohledy měly určovat existenci nějakého nebo výskyt nějakého mimořádného pádu. Tím by se eh, eh, stanovili, eh, stanovila kritéria a národní dohledy by tedy to určovaly. To, byla, to by byla ta Maronova otázka. Další možnost by byla vytvořit objektivní kritérie v rámci nějakého regulačního technického předpisu, kdyby EOPA měla prohlásit mimořádný pád. Tím by eh, se vyřešila Maronyho otázka i eh, problém eh, možnosti pro EOPu. Měla by potom povinnost. Potom ta čtyřka, to si myslím, že je užitečné. Myslím si, že to by mělo být založeno na eh, posouzení dopadu. Taky si myslím, že eh, dohledový orgán by měl mm, mít eh, podávat zprávy, tedy vyžadovat podávání zpráv po jednotlivých aktivech bez ohledu na veři, velikost podniku. Potom tam um, ta revizní doložka by měla být tři roky po zveřejnění směrnice. Bulgarete, jedná se o, mm, o obtížnou a složitou otázku a máš moji plnou podporu uh, v tom, uh, aby si dosáhnul uspokojivého výsledku. Děkuji. Sven. tak ono je opravdu eh, velice eh, užitečné mm, mít eh, to mm, v pohodobě prováděcích opatření. Opravdu je to zajímavé počtení. To krásný kus literatury. A mohu říci, že první analýza z našeho pohledu je, že potřebujeme se na to podr- podívat podrobněji a pravomoc říci ano nebo ne nestačí eh, vzhledem k takovému to návrhu. Potenciální hodnota nebo ztráta pro britské pojišťovnictví je tady 50 eh, miliard liber v určité době. Já jsem takovéhle číslo nedostal z Německa, takže ho nepoužívám. Ale důležité je, že tato pravidla jsou opravdu významná. Proto je tady velká nervozita. Musím říct, eh, že nejsem rád, že jsme nedostali úvodní ustanovení. Akorát jsme dostali články a ne úvodní ustanovení. Čili eh, já jsem eh, to obtelefonoval, zjistil jsem, že úvodní ustanovení jsou známá. Jsou známá i v oboru národním dozorčím orgánům, ale mm, nedostali jsme je my. Já chci celý balíček. Já si myslím, že tohle je zcela nepřijatelné. Zejména když se dovídám, že jsou tam docela zajímavé věci. Například když hovoříme na, například těch trh, trh pojistného, tak tak eh, tam se také eh, v úvodním ustanovení hovoří, že tohle platí i k, o obligacích. A prováděcí opatření také nevyužívají všechny možnosti, Solvence 2. Solvence 2, jak asi víte, na té provádějící straně měla možnost i povinnost. A u té povinnosti tam už je všechno hotové, ale u těch možností, to znamená, že tam, kde ta prováděcí opatření byla možná, tak tam se použilo jenom jedno. A je tady eh, seznam sedmi, které mm, nebyly využity, takže to je takový ten eh, neformální přístup. Proč jste, ehm, ne, proč jste se nevyjádřil ehm, ke všem těm povinnostem? Já si myslím, že ehm, jste měl, protože je to velice politicky důležité. Nemůžeme prostě říct, že to je všechno v pořádku, protože když to tam teď nebude pokryto v těch prováděcích opatřeních, tak bychom mohli říci, že tady jako parlament chceme některé tyhle věci na první úrovni se všemi pravomocemi. A potom všechno ta pojistná. Vzhledem a k našemu stanovisku, tak já samozřejmě souhlasím s Burkhartem, že u toho dorovnávacího pojistného, a, a viděli jste to na různých pozměňovacích návrzích, tam je to velice slabě podložené i u toho proticyklického pojistného. Tam je několik eh, logických lapsů. Nejdříve máte pojistné, pro případ, že burza eh, výrazně poklesne na ostatní trhy. Ale pokud budou mimořádně vysoko, tak co se stane potom? Proč tady není za to žádná kompenzace? To je moje první otázka. Čili je to zase otázka symetrie. Pokud si budeme myslet, že finanční trhy mohou přehánět, tak mohou přehánět oběma směry. Takže proč se tady eh, zabýváme jenom jednou otázkou? Druhá otázka. Velice stručně. Nevíme. A přesně o to jde. Na finančních trzích. Co to je agregát X a co to je uh, uh, realita? Například, co by se bývalo stalo, kdybychom uh, to proticyklické pojistné dali na řecké vládní dluhopisy. Bylo by to mm, předběžná opatrnost pro, pojistě, pro pojištěné? No, nemyslím si to. Proto si myslím, že tady je problém. A pokud eh, chcete eh, vyřešit ten problém agregátu X, tak já vím, v čem ten eh, problém, z čeho to vyplývá, aby, jak o tom hovořila posledně eh, Sharon, není to problém jenom pro to odvětví, ale i pro pojištěnce. Pokud tomu takhle budete přistupovat, tak potom se nejedná o pojistné, ale o nárazník. Pokud budou eh, finanční trhy eh, volatilní a je třeba se chránit proti té možnosti, tak by tam měl být určitý nárazník, který bude fungovat oběma směry a nejenom, aby eh, ty výnosy šly eh, poskytovatelům. A bylo to eh, pojistné. A najednou Burger říká, že se to netestovalo. Takové dalekosáhlé opatření bez testování, když vždycky trváte na testech, je proto překvapivé, že teď to pro vás problém není. Mně se zdá, že testování je vždycky eh, otázka, eh, která se používá akorát, když je to v zájmu něčí. Ne. To není alegrace, ale tohle. Tohle je velice důležité odvětví. Eh, zachovává kapitál na dlouhou dobu. To znamená, že když představíme důležitá opatření tohoto typu, tak bychom neměli naslouchat konkrétním zájmům a nechat tam a, a nemít tam konkrétní eh, úvodní ustanovení ve prospěch eh, generály v Itálii kvůli jejich vládním obligacím a spreadům. Když dokonce finanční eh, trhy někde spochybňují schopnost státu splácet dluhy, a co když najednou ty státy opravdu nebudou schopné splácet? A pak tam, kde budeme mít tu prémii. Máme tady potom problém se solventností. Já bych opravdu rád, abychom eh, tu povinnost starat se o stabilitu sektoru brali velice vážně. Musíme velice eh, vážně se zamýšlet nad tím, jaká opatření přijmeme. V eh, prováděcích opatřeních je také několik dalších problémů, kde nebyla zohledněna doporučení COPSu. kde se tam eh, dali některé eh, dopo, některá doporučení na eh, základě zainteresovaných stran. Jedná se například o kalibrace kapitálového a maržního rizika. U článku 150 se zdůrazňuje 39% hodnota kapitálu, ale u prodeje je to 45%. Proč? potom je tady obdobný problém u strategické účasti. Další otázka eh, se týká hm, volatility, kdy eh, doporučení eh, na prodej nebyla zohledněna. A potom tady máme také otázku, která se týká uznání očekávaných zisků a známých fondů. Takže u těch, implement, u těch prováděcích opatřeních to nejsou prostě černobílé otázky, na které se dá odpovědět ano nebo ne. Ale prosím, otevřeme to eh, řádné demokratické debatě. A proto dejme tady možnost znovu otevřít eh, pozměňovací návrhy. Tyhle otázky prostě se nevyřeší, pokud nebude možné tady podávat pozměňovací návrhy. A ten nebylo možné podat, eh, protože jsme nevěděli, neznali jsme ta prováděcí opatření. Takže já se těším na tu debatu, na setkání stínových zpravodajů. A myslím, že když vidíme tu situaci a tu, to napětí, po kterým se nacházejí některé eh, pojišťovny vzhledem k nízkým úrokovým sazbám, tak eh, nás čeká vážný kus práce. A těším se opravdu na informovanou debatu na naší frakci. A ještě jedna věc. A Potom se také eh, chci zeptat, co si myslíte o, k našim pozměňovacím návrhům o, o ratingu. Protože tam jsou také ještě některé nevyřešené problémy. A my jsme například navrhli, aby eh, se eh, omezilo přílišné spoléhání na ratingy v pojišťovnictví a zajímavě, co si o tom kolegové myslí. Děkuji. Oli. Děkuji. I já bych ráda poděkovala našemu zpravoji Daj za extenzivní a rozsáhlou práci eh, v této věci při hledání kompromisu. Nicméně eh, chci eh, poukázat na velice drobnou otázku v mnoha ohledech čtvrtletní zprávy. To jsou jediné pozměňovací návrhy, které jsem udělal. Jsem ráda, že ECR zase jednou souhlasí s tím, co říkáme. Doufám, že budeme schopni spolupracovat mezi SAD a ECR Ovšem Burgharte. A e, určitě e, nalezneme nějakou cestu vpřed. Nemyslím si, že bychom mohli přijít e, s nějakým nahodilým Prahem v takovéto v legislativě této úrovně. A mm, já jsem se na to ptal několika právníků ze zájmu, jaký by to mělo dopad. A byla jsem otřesena, když jsem zjistila, že 99% podniků by nemuselo mít tu povinnost, takže to by tu situaci zhoršilo. Ještě než před eh, tím. Takže pozor na nezamýšlené eh, dopady, protože to asi by nebylo, eh, nebylo vaším cílem původně. Tady by bylo potenciální významné riziko, které by bylo nepovšimnuté, kdybychom tam dali nahodilý práh. Také by to nesnížilo zátěž malých firm, protože víme, že ECP chce čtvrtletní data a pokud je seberou regulátoři, tak jednotlivé firmy pořád je musí eh, poskytovat. Takže potom by tady nakonec mm, byly překrývající se požádavky. Eh, museli by se eh, tady dělat terénní návštěvy, ad hoc žádosti. Takže proč to nevzít všechno najednou, ty podniky? Musíme se zamýšlet nad řešením, protože souhlasím s vámi, že nechceme eh, zbytečnou zátěž malých podniků. A myslím si, že určitým způsobem bychom měli eh, žádat, aby EOPA toto vyřešila. Eh, chceme hm, těm lidem dát obecnou povinnost, Ať už se tedy nabízí nástroje pro zachycování dat, které jsou zdarma a tak dále. Prostě musíme nalézt nějaký způsob k řešení tohoto problému. Na základě velice nahodilého pravu a řada z vás mi možná a k tomuto eh, řekne více. Já si prosím myslím, že nemá smysl tady dávat nějaká eh, čísla, protože ta čísla dlouhodobě eh, neodolají v legislativě. Je třeba revidovat a revidují se Prahy. A myslím si, že je třeba zabývat se systémem, který snižuje zátěž malých a středních podniků. Takže budete možná, že budeme schopni eh, nalézt toto konkrétní řešení tady s Petrem. Děkuji. Já bych si také dovolal několik připomínek. Myslím si, že okolnosti se tak trochu změnily oproti eh, době, kdy jsme přijímali eh, Solvency 2. Ale tohle je pořád velice důležité, abychom eh, zachovali eh, takový eh, přístup eh, z pohledu investorů a zabývali se dopady na eh, pojistné dostupnost, co se děje s penzemi i eh, na stabilitu finančního trhu. To je velice eh, těžké dosáhnout správně, nebo tam dosáhnout správné rovnováhy. Já si myslím, že, mít, že je třeba mít správné informace a transparentnost a zároveň nepřetěžovat podniky informační povinností. Takže spíš že jde o to, aby dohled měl přístup k informacím. Něco, co se poměrně změnilo tedy od té doby, co jsme udělali Solvency 2, jsou uh, obligace vydávané uh, státy. Čili eh, nad tím jsme se nezamýšleli tolik a je třeba to teď správně eh, eh, doladit. A myslím si, že Sven má pravdu, když se zabývá těmi proticyklickými nárazníky. Tak když to nejsou úplně symetrické, tak mají fungovat oběma směry. V některých místech pojišťovny a penzijní firmy inkasují zisky ze špatných dob a když se to přehodí, tak je třeba doplatit dvakrát víc. A to eh, představuje určitý problém. A když trh padá, tak to je velice špatné. Samozřejmě, máme tady eh, svrchované, eh, tady státní dluhy v Solvency 2 a Není to totež jako u požadavku na bankovní kapitál. To si musíme uvědomit. A potom ještě k těm aktům přenesené pravomoci a tyhle věci, a těmhle věcem. To jsou takové uh, věci, ke kterým já pořád musím jako předsedkyně vystupovat. Myslím si, že jsme se dostatečně nezamysleli. Nebo nás spíš okolnosti předběhly. pokud jde o to, jaký jsme si na to stanovili časový rámec. Prostě když jsme dělali Lisabonizaci, tak u aktů v přenesené pravomoci jsme si říkali, kolik budeme potřebovat na technické normy. A nezamysleli jsme se nad různými okolnostmi toho, že dostaneme celou uh, várku u nové směrnice najednou. Možná, že v rámci Omnibusu 1 jsme se zabývali stávajícími směrnicemi a říkali jsme si, že tam budou nějaké drobné změny. Ale ono je to potom úplně jiné, když dostanete obrovský text najednou. A myslím si, že 1 plus 1 tady není možné v parlamentu. Nebudeme moci prostě eh, něco eh, odmítnout, jenom že jsme na to neměli čas a já nic takového bych nepřijala, jenom protože na to nemáme čas. Takže eh, jde o to, abychom měli dostatek času a potom eh, to můžeme změnit na nějakou eh, doložku automatickému končení platnosti nebo něčeho, na něco takového. A k té otázce povinnosti a možnosti. My jsme řekli povinnost v případě, že jsme věděli, že je třeba něco udělat v rámci nějakého pevného harmonogramu, kde je možnost daná, tak tam jsme si říkali, že by bylo užitečné aby tam byly nějaké pokyny, ale nebylo to eh, tak prvořadě důležité. Ale pokud je o eh, standardní eh, časové měřítko, tak tady ta možnost je pořád. A proto tedy nemusíme se teď tvářit, jako kdyby tohle to znamenalo to tež. Ta možnost, ta povinnost. Ale Možná, že eh, teď, když několik těch možností musíme tedy eh, využít, tak by to mělo být za. Já se omlouvám, je tady trošku uh, příliš velký hluk. A pokud budete hořit, tak uh, nám to bude trvat ještě déle, než se dostaneme k hlasování. K těm prováděcím opatřením, Svene. Nemůžeme uh, uplatnit, uh, tedy uh, novelizovat uh, prováděcí opatření a pokud se nám nelíbí jejich fungování, ale tak je eh, odmítneme. A tak jsme to přijali a zatím to tak úspěšně se to tak eh, dělá. V minulých mandátech se to dělalo. Podívejte se, co jsme udělali u prováděcích opatření MIFIDu. Máme způsob, abychom eh, vynutili nějakou změnu, i když to není pozměňovacím návrhem. Ovšem Petrovi to samozřejmě nebrání vytvořit dokument s doporučeními. Já eh, očekávám, že to on také časem udělá. Já vás poprosím. Pořád tady eh, probíhá rozprava o Omnibusu 2 a, a já také požádám komisi, aby si vzala slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za slovo. Velice stručně zareaguji na některé připomínky z dopoledne. Pokud jde o tu Sunshine Clause, zde je důležité, abychom eh, ta prováděcí opatření měli jako balíček. Protože samozřejmě průmysl je trochu neklidný, protože lidé nevědí, jak to časově bude s aplikací. A proto je třeba, abychom eh, eh, tu reformu Eh, provedli, kdy tedy regulační nebo do, eh, orgány dohledu eh, také nemají dostatečné nástroje, aby mohly dohlížet v dobách krize, pokud jde o dlouhodobou garanci. To bylo míněno jako balíček, který bude řešit různé situace v členských státech, kde máme různé produkty, které asi je třeba i e, kde třeba s nimi různě zacházet. Je třeba se na to podívat i z pohledu konkurence. Kdekoliv máme e, tato opatření, tak musí být transparentní. A z toho, co navrhujeme v těch prováděcích opatřeních, tak vidíte, že jsme Eh, tam především řešili ty aspekty transparentnosti, reporting, výkaznictví, to je důležité. Solventnost 2 nemůže fungovat bez výkaznictví. Proč? Poněvadž velkou odpovědnost nese pojišťovna. A proto orgány dohledu musí mít údaje, aby mohly monitorovat trh. A proto eh, členský stát eh, tedy eh, nemůže tedy eh, eh, se chovat tak, že by nebylo možné se ptát na určité informace. Já myslím, že ten orgán dohledu by měl mít možnost vyžadovat určité informace. Potom otázka Uh, implementing measures. We have A pokud jde otázka tedy těch eh, státních dluhů, takže my zde máme solventnost 2, kdy je třeba tedy označit tyto pozice eh, na rozvahách pojišťoven a my bereme do úvahy eh, tedy ty tržní efekty těchto instrumentů, těchto produktů a mm, mm, mm, komise je si vědomá toho, že zatím je to pouze návrh, takže tam nejsou úvodní ustanovení, to není eh, dohodnutý balíček, eh, dohodnutý v komisi. Proto jsme nerozdali úvodní ustanovení, zatím nebyla finalizována, nebyla eh, eh rozeslána členským státům ani nikomu jinému, takže pořád se na tom pracuje. A hm, pokud je o May, nebo šel. Paní předsedkyně, já s vámi souhlasím. Zde došlo k dohodě, když jsme přijímali rámcovou e, směrnici a to je, že budeme dělat rozdíl mezi may a shall. A to jediné opatření, e, které je fakultativní jako may, tedy se týká ekvivalence. Samozřejmě, ale to nemůže fungovat bez jasných doporučení, jak by to mělo fungovat. A pokud jde o dalších oblasti, zde potřebujeme mít větší zkušenosti. A pokud jde o, e, to, e, o tu proticyklickou prémii, proti, tak zde hodně hovoříme o proticyklických rezervách, o tom nárazníku v průmyslu. Zde existují velké skryté rezervy. Jedna z výhod e, právě je, abychom zde zavedli transparentnost, abychom věděli jasně, jaká je situace pojišťovny, ale v době velkého stresu, a to je třeba definovat, co to bude, tak je třeba zde mít ta proticyklická opatření, která zabrání eh, eh, té nestabilitě, umělé nestabilitě na trhu. A potom matching premium. To je otázka. To je systém, který se aplikuje za konkrétních okolností, kdy eh, pojišťovna Eh, eh, tedy eh, má velice jaksi si těsně u sebe mm, na stejné úrovni aktiva pasiva a takže to je třeba tady řešit tuto situaci v takových tedy zátěžových podmínkách. Děkuji, děkuji. Burkhardt. Herzlichen hlasovat 19. a 20. prosince zde ve výboru s tím, že bychom měli dostat eh, tuto zprávu na únorovou plenárku. Eh, my máme sklus, protože jsme i začali eh, se skluzem, protože jsme čekali na diskuzi s komisařem, takže snad se nám to podaří to dohnat. A dostáváme se k bodu 5, což je hlasování o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže a doufám, že jste všichni připraveni. Mají všichni kartičky, ano. Takže za prvé dovolte, abychom si otestovali hlasování nejprve. Tak hlasujte jako test. Dobře. E, takže dva socialisti e, pryč, takže dobře, budeme hlasovat a e, prosím, e, zmačkněte ten správný knoflík, abychom viděli, kolik nás je 39, eh, minus 2 socialisté, takže ještě nějaký problém někdo má? Ne, nikdo nemá problémy, takže eh, dva z vás nezmáčkli knoflík, takže teď máme dva zase za Alde navíc. Ano, dobře, to je snadné, takže já nemusím hlasovat a tím se to usnadní i pro mě. Hmm, Někdo tedy vložil kartičku, ale nezmáčkl knoflík. Já to chci eh, kontrolovat tedy. Chci kontrolovat ty, ne vaše prsty, ale k, eh, e, zařízení. Tak, prosím. To jste byl vy? Dobrý. No, tak začneme, začneme. <clears throat> Dva socialisty, jak jsem řekla, tak mm, nebudu hlasovat. Takže za prvé. Kompromis A. Kde pro? Proti? Mm, zdržel se? Přijato. Nyní se dostáváme k IMKO 4, což je další hlasování. Kde pro? Proti? Zdržel se? Myslím přijato. IMKO 5 pro, proti, zdržel se zamítnuto. IMKO 13 pro, proti, zdržel se můžeme to prověřit. IMKO 13, hlasujte IMKO 13 elektronicky. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. Přijato. Čtyři prošla. Chcete prověřit IMKO 4? No dobře, tak IMKO 4, pokud chcete. Hlasujte o IMCO 4 elektronicky. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. E, vypadá to, že přijato. 27 pro 11 proti. Určitě přijato, dobře. Nyní kompromis B ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. No, přijato Druhá část pro, proti, zdržel se také přijato. Nyní se dostáváme k IMCO 2. To je pro, proti, zdržel se zamítnuto. <clears throat> Nyní se dostáváme k, mm, k, k kompromisu C. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. Třetí část pro, proti, zdržel se přijato. Pátá část, prvá, čtvrtá část pro, proti, přijato. Pátá část pro, proti, zdržel se přijato. Šestá část pro, proti, zdržel se přijato. Sedmá část pro, proti, zdržel se přijato. Osmá část pro, proti, zdržel se přijato. Varuji vás, tedy eh, nyní se dostáváme k návrhu 16 pro, proti, zdržel se přijato. Prověříme, dobře. Hm, takže asi jste zvedali ruce špatně. Takže všichni odhlasovali, konec hlasování, konec hlasování, přijato 22 pro, 18 proti. Nyní se dostáváme ke dvou částem kompromisu D. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. A nyní se dostáváme k návrhu 20 pro, proti, zdržel se přijato. 21 <clears throat> pro, proti, zdržel se přijato. 22 pro, proti, zdržel se přijato. 53 pro, proti, zdržel se přijato 54 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis eh, E, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. <clears throat> Kompromis F ve třech částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, třetí část pro, proti, zdržel se přijato. Teď se dostáváme k IMCO 3 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijat, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se přijata. Návrh 40 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 41 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se při, zamítnuto. Druhá část pro, proti, slyšel se, zamítnuto. Návrh 45 pro, proti, slyšel se, přijato. Kompromis G, první část pro, proti, slyšel se, přijato. Druhá část pro, proti, slyšel se, přijato. Návrh 13, kde je pro? Aha. Ne, odstavec 13 pro, proti, slyšel se, přijato. Odstavec 14 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 52 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit, eh, signalizace není jasná, takže jak to vypadá, nevíme. Pro a, a kdo se zdržel, takže všichni odhlasovali. Hlasujte, konec. Zamítnuto. Návrh 52 zamítnuto. Kompromis H. Pro, proti, zdržel se přijat. Imko 8 pro, proti, zdržel se. Můžeme to prověřit? Takže konec hlasování. Zamítnut. Návrh 58, kde pro? proti, zdržel se. Prověříme 58, prosím. Všichni odhlasovali, konec hlasování. Máme teď navíc od socialistů 2, takže 21 proti a 20 pro zamítnuto. IMKO 14, socialisté hlasovali pro. Takže dva plusy k tomu přidat. 22 ku 19, takže přijato. Dobře, IMKO 4 odpadá v tom případě a já jsem si neprověřila počet přítomných socialistů. Do budoucna prosím přineste hlasovací kartičky všichni. Návrh 59, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 60 pro, proti, zdržel se, myslím si zamítnuto, ale můžeme to prověřit, návrh 60. Všichni hlasovali, konec hlasování. Zamítnuto, poněvadž socialisté. Ano, zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? <clears throat> Zdržel se přijat. Dvě části k návrhu 63, první část návrhu 63 pro, proti přijato, druhá část pro, proti zdržel se zamítnuta. E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 Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh IMKO 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 68, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 10, imko 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 71, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato Imko 12, kdo je pro a kdo je proti, kdo se zdržel? Přijat, eh, zamítnuto. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je eh, přijato. Uvěříme. Jany už má kartičku. Hlasovali jste všichni, končím hlasováním. Přijato. Imko 9, kdo je pro, kdo je proti. Ještě jednou prosím, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Imko 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak to uvěříme. Zde chybí některé, několik rukou z několika frakcí. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A? Ne, vy jste pro, takže, takže přijato. 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 3, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pardon, bylo to Tran 3. Tran 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 5, část 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Část 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Tran 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tran 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Tran 8, kdo je pro, kdo je proti,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 kdo se zdržel? Zamítnuto. Tran 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tran 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tran 17. Kdo je pro?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 Odstavec 18. Kdo je pro? Kdo je proti? 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Odstavec 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtyřka první část přijato, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, pětka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, pozměňovací návrh 6, kdo je pro, kdo je proti, přijato, pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, pozměnací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, eh, kdo se zdržel zamítnuto, původní text, eh, kdo je eh, pro, kdo je proti, přijato. Ehm, právní odůvodnění náš 3 přijato, kompromis K přijat, právní odůvodnění 4 až 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, přijato, ehm, původní eh, text eh, právních ustanovení 11 až 19 přijato a teď elektronicky budeme hlasovat o celém textu, jak jsme ji právě upravili. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 39 pro, 40 pro, 2 proti a nikdo se nezdržel. Takže eh, gratuluji zpravodaj. Opravdu si zpravodaj chce vzít slovo? I'm very sorry, I was being brief. Já se omlouvám. Eh, já jsem teď tady dostávala briefing, eh, tak jsem neslyšela, co jste říkal, ale určitě mi to ještě někdo zopakuje, to už se tak někdy stane. A teď tady mám ještě jednu eh, věc, a sice otázka k ústnímu zodpovězení k návrhu hodnotící bříšky, tak nevím, jestli můžeme odhlasovat těch prvních sedm otázek na jednou. Takže těch prvních eh, sedm otázek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Otázka číslo 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat elektronicky o textu eh, eh, těch sedmi otázek, kdo je pro. A tady, pardon, hlasovali jste všichni, hlasujte. Ještě smačkejte. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Ne, ne, ne, nevytahujte, ještě nevytahujte. Vy jste eh, vytáhli ještě předtím, než jsme měli výsledek. A teď končím hlasování. 39 pro. Tak. Tak to bylo směšné, oni odhlasovali a ani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 Those who are not staying... Dobrá. Ti z vás, kteří nechcete uh, zůstat, uh, přerušte prosím devátou a opustě nás potichu. A teď se dostáváme k bodu 6, a sice návrh na řízení Evropského parlamentu a rady k vydávání oběhových mincí euro. Budeme projednávat pozměňovací návrh a já dám slovo zpravodaj Hansi Petru Martinovi.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 are actually dealing with uh, agenda Tak teď vlastně řešíme uh, body 6 a 7 najednou, uh, eh, jenom kdyby to někomu nebylo jasné. Tak to je jenom tak jako pro obecenstvo. Jean Paul, prosím. Děkuji paní předsedkyně, chci poděkovat zpravodaji za vykonanou práci na těchto dvou eh, zprávách, které jsou významné, možná ne dlouhé, ale významné a skutečně to se týká všech Evropanů. Eh, pokud je zde něco v Evropě, co se týká zblízka 17 států, no tak to jsou eh, euromince. A jak jsem řekl minule, pokud je o mě, již dlouhou dobu já podporuji ty myšlenku, že je třeba mít eh, bankovku, jednoeurovou eurovou bankovku. Já vím, jak se k tomu vyjadřuje centrální banka, náklady na výrobu a tak dále, ale já si myslím, že by to byla věc symbolická i praktická, takže já zde v tomto zpravodaje podpořím. Děkuji. Why can't we tip in euros instead of dollars? Takže možná ano, bychom mohli sázet eh, potom na e, eura, ne na dolary. Děkuji. A pan e, eh, Peta? vláda. Já tam komentér. Děkuji za zajímavé návrhy. Já chci se vyjádřit ke dvou či ke třem. Za prvé vydání jedno a dvou eurových bankovek. Jako stínový zpravodaj bohužel nepodporuji tuto myšlenku. A to z důvodu, které již jsme slyšeli. Zde jde o Eh, vydávání mincí přece, takže to není to správné místo, kde navrhovat eh, ty bankovky, když samozřejmě asi k diskuzi to je. Já nevidím ani, že by bylo potřeba mít jedno a dvou eurové bankovky. Já si nemyslím, že eh, Evropský parlament snad by se měl zapojovat do nějakého designu <clears throat> mincí a bankovek, to je přece na členských státech. Já proto nenavrhuji, nepodporuji tyto návrhy. Měli bychom nejprve si provést analýzu dopadu. Hmm. O tom, jak eh, by měly tedy obíhat tyto jedno a dvou eh, eurové mince. Děkuji, Sofie. Thank you, Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem se podívala s velkým zájmem na myšlenky pana Martina. Asi je tam ale celá řada návrhů, které nebudeme schopni podpořit. Pokud jde o ty jedno a dvou eurové bankovky, no nevím, zdali by nebylo vhodné to zahrnout do pozměňovacích návrhů pana Tremosy, který apeluje na vyhodnocení e, e, té otázky jedno a dvou eurových centů, pardon, jedno centů a dvou, dvou, centových mincí. A, takže možná tím bychom se měli zabývat, jak je to s těmi centy než s těmi bankovkami. A teď obecně, pokud jde o e, design těch mincí, některé návrhy zpravodaje, některé i pozměňovací návrhy, vypadají tak, že asi toto e, e, může vzbudit nějaký konflikt. Pokud máme jednotnou měnu, no přece tak to musí nás jednocovat a ne nás rozdělovat. A já myslím, že by bylo neblahé, kdyby se tam prosazovaly nějaké nacionalistické či náboženské aspekty. Když už máme jednou společnou měnu, tak nás má spojovat a ne Eh, být předmětem nějakých tahanic o tom, jaké symboly mohou insultovat jiný stát i eh, náboženství. My sice můžeme připravit různé předpisy, zákony a podobně, ale nakonec je to na členských státech, aby rozhodli o tom designu, který bude přijatelný pro všechny. Nikdo jiný, nikdo jiný nechce slovo, takže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 29. listopadu budeme hlasovat. A takže příští rok na první únorové plenárce. Děkuji. To byly body 6 a 7, tím jsme, se skon, tím jsme skončili s dopoledním programem a připomínám, že ve tři hodiny nás čeká výměna názoru s komisařem a že skončíme v pět hodin. Takže Eh, takže eh, budeme mít nějaký čas navíc, ale určitě eh, ten čas zaplní jednání stínových zpravodajů. Děkuji.